kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Odstavec 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Odstavec 11. Pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Odstavec 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Odstavec 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Odstavec 16, pozměňovací návrh 3. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. A nyní přecházíme k odstavci 16, dvě části. První část pro, proti, to se zdržel schváleno. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno. A nyní odstavec 18, kdo je pro, kdo je proti, se zdržel. To raději ověříme. K odstavci 18, prosím. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Dobrá, takže schváleno. Odstavec 24, rozdělené hlasování, kdo je pro první část, proti, zdrželi se. Schváleno druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 27, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 28, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Vodní ustanovení E, rozdělené hlasování dvě části, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní ověříme tu druhou část úvodního ustanovení E. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Nyní uzavírám hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh Jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Bod odvodění 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme to. Takže Hlasovali všichni? Hlasování ukončeno. Bylo to přijato. Měli jste pravdu. A nyní hlasujeme o návrhu usnesení jako celku v pozměněném znění. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní hlasujeme o šesti návrzích usnesení o politickém řešení eh, pirátství při pobřeží Somálska. Hlasujeme o společném návrhu usnesení pěti politických skupin. Poznací návrh číslo 9, jmenovitě. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 10, jmenovitě. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni, hlasování je ukončeno. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 11, hlasujte, prosím, jmenovitě. Hlasovali všichni, hlasování ukončeno. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 12. Opět jmenovitě. Hlasujte, prosím. Poznací návrh číslo 12. Hlasovali všichni? Hlasování je ukončeno. Rovněž zamítnuto. Nyní budeme hlasovat odstavce 4 v dílčím hlasování. Máme zde dvě části. U obou hlasujeme jmenovitě, takže hlasujte prosím o první části. Hlasovali všichni. Hlasování ukončeno. Přijato. Nyní druhá část. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Hlasování ukončeno. Přijato. Poznací návrh číslo 6 jmenovitě. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Takže budeme hlasovat samostatně odstavci 8. Kdo je prosím pro odstavec 8? Kdo je proti? zdrželi se, přijato. Poznací návrh číslo 2, jmenovitě, hlasujte prosím. Hlasovali všichni? Hlasování ukončeno. Přijato. Poznací návrh číslo 3, jmenovitě. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni, hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. Poznací návrh číslo čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 11. Budeme o něm hlasovat jmenovitě. Hlasujte prosím o odstavci číslo 11. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Poznací návrh číslo 8 jmenovitě. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Hlasování uzavřeno. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 1 jmenovitě. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni, hlasování uzavřeno. Zamítnuto. Nyní poznací návrh číslo 7, rovněž jmenovitým hlasováním. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 13. Kdo je pro? Kdo je pro pozměňovací návrh číslo 13? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní hlasujeme o společném návrhu usnesení jakožto celku. Hlasujeme jmenovitě. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Dalším bodem je hlasování o návrhu usnesení šesti politických skupin o bezkouřovém prostředí. Poznací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Myslím, že to budeme muset ověřit, čili hlasujte znovu o poznacím návrhu číslo 1. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Přijato. A nyní odstavec 7. Kdo je pro odstavec 7? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní odstavec 9. V dílčím hlasování máme zde tři části. U všech hlasujeme jmenovitě. První část tedy. Hlasujte prosím o první části odstavce 9. Oddělené hlasování o článku 7 jste přeskočila. We just took it. And it was adopted. To, to právě proběhlo a bylo to přijato. Okay. We have a vote open. Nyní hlasujeme o první části odstavce číslo 9. Nyní uzavírám toto hlasování. Bylo to přijato. Nyní druhá část odstavce číslo 9. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni, hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. A nyní třetí část odpadá. Poznací návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? Poznací návrh číslo 3, tady nemáme jmenovité hlasování. Znovu tady nechám hlasovat. Kdo je pro poznací návrh číslo 3? Kdo je proti? So that we are clear, colleagues. Aby to bylo jasné, kolegové. Třetí část předchozího odstavce odpadla takže o té nehlasujeme a nyní se pokoušíme hlasovat o poznacím návrhu číslo 3 k odstavci 10. Hlasujeme zvednutím ruky, takže prosím, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Děkuji. Mrs. Wortmann Paní Wortmann Kohl si chce říct slovo? President, the second... Paní předsedající, eh, druhá část byla přijatá. Byla zamítnuta a proto třetí část odpadá. Proto jsme přistoupili k dalšímu bodu hlasování. Je to všem prosím jasné. A nyní odstavec 13, poznací návrh číslo 4, jmenovitě. Hlasujte prosím poznacímu návrhu číslo 4. Hlasovali všichni. Hlasování je ukončeno. Přijato. Nyní odstavec 18 v odděleném hlasování. Kdo je pro odstavec 18? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní Hlasujeme o návrhu usnesení jako celku jmenovitě. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Hlasování uzavřeno. Přijato. Nyní hlasujeme o třech návrzích usnesení o ratifikaci a provádění aktualizovaných úmluv Mezinárodní organizace práce. Nejprve společný návrh usnesení předložený čtyřmi politickými skupinami. Nejsou žádné poznací návrhy. Nechám tedy hlasovat o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní hlasování o šesti návrzích usnesení o světovém summitu FAO o potravinové bezpečnosti. Společný návrh usnesení předložený pěti politickými skupinami. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování o společném návrhu usnesení. Hlasovali všichni. Hlasování je ukončeno. Přijato. Děkuji mnohokrát, kolegové. příjmení He wants to do it. Thank you.